Good evening, dear colleagues. Uh, uh welcome to this joint uh, Econ Badge uh, meeting. I would like to adopt the agenda. Já bych eh, chtěl začít a přijmout pořad jednání. Pokud souhlasíte, tak děkuji. Nemáme žádné sdělení předsedy. Přejdeme hned k bodu 3, což je, jak víte, výměna názorů ke zřízení reformního podpůrného programu. Spravodaj Eh, Aider Garbia Zabal Rubial a Caroline Nagdekal. A já chci dát slovo zpravodajce. Máte tedy každá pět minut maximálně. Máte slovo, Edry. Děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Snažím se, nebo snažím se využít těchto pět minut, abych vysvětlila, na čem jsme tedy se svým spoluspravodem pracovali. A Chci říci, že tady v tuto chvíli naše dva výbory nemají návrh zprávy, to znamená, my jsme se mnohokrát setkali od té doby, co jsme byli jmenováni zpravodaji a chci říci, že rozhodně máme silnou vůli pro to, abychom došli a dosáhli nějakého souladu, ale existují zcela jasné rozdíly v souvislosti tedy s tím, co navrhuje komise. A já bych tedy začala tím, kde shledávám já ty největší problémy, jaké pochybnosti mám já v souvislosti s návrhem komise a chci říci, že Karolín určitě udělá to stejné. Takže v první řadě, o čem hovoříme? Hovoříme tady v tuto chvíli o nařízení předkládaném eh, Evropskou komisí jde tedy o rozpočtový nástroj, který má posílit strukturální reformy a to prostřednictvím evropského rozpočtu. A <clears throat> já, u mě tady vzniká spousta otázek. Co to je vlastně strukturální reforma? Protože nikdy nemáme definováno, co to vlastně znamená strukturální reforma. To znamená, tady bychom v průběhu celého mandátu hovořit o tom, co je vlastně strukturální reforma. Ale teď další 25 eh, miliard pro pět let pro všechny členské státy a kromě toho peníze, které vlastně budou vyplá, vypláceny až na konci toho reformního programu, tak eh, ve chvíli, kdy hovoříme o reformním eh, programu, který má podpořit tyto reformy, no tak nevím. A co se týče eh, počtu obyvatelstva, je to opravdové kritérium pro přirozdělování těchto fondů a když jsme tedy se svou spoludajkou o tom hovořili, tak jsme se snažili nacházet odpovědi na, těchto, od, od, odpovědi na tyto otázky. Takže co tedy jsou strukturální reformy a jakého cíle chceme dosáhnout? Myslím si, že to, co jsme se naučili z finanční a hospodářské krize je to, že se nemůžeme soustředit pouze na makroekonomické politiky a nevnímat eh, je v úzké souvislosti s environmentálními a společenskými sociálními politikami. To znamená, politiky musí jít ruku v ruce s cíly udržitelného rozvoje, což je to, k čemu jsme se zavázali my jako Evropská unie a všechny členské státy, všech 28 členských států. A jako sociální demokraté si myslíme, že semestr eh, evropský musí být samozřejmě eh, přereformován, stejně jako všechny politiky týkající se sociálních a environmentálních politiky, protože nejde pouze o ten makroekonomický náhled na věc, ale jde také o environmentální a společenské otázky. To znamená, musíme jít nad rámec evropského semestru. A nebo musíme samozřejmě jinak eh, nadefinovat ty reformy, které jsou financovatelné z tohoto programu. A co se týče toho financování, já jsem hovořila o 25 miliardách euro, což je málo, ale <clears throat> vlastně jsme se ani tak moc tou sumou nezabývali, protože samozřejmě víme, co to je mikrofinanční rámec. To znamená, že tou sumou jako takovou jsme se tak nezab, nezabývali. Ale zabývali jsme se způsobem, jakým vlastně tyto peníze jsou vypláceny, protože v normálním programu máte vlastně předfinancování, potom vlastně financování a potom dokončení toho financování na konci projektu. A poslední odpověď, kritéria distribuce, protože my si myslíme, nebo já minimálně si myslím, že počet obyvatel není rozhodně žádným kritériem, směrem. Je třeba se podívat na hospodářské podmínky, je třeba se podívat na eh, reformní potřeby jednotlivých členských států a poté také do jaké míry vlastně musí být ty reformy prováděny. Samozřejmě je třeba se podívat také na úroveň vzdělanosti, nezaměstnanosti, to znamená, tady těch kritérií, které je třeba vnímat a hodnotit, je daleko více než pouze počet obyvatelstva. A právě to jsou věci, tedy, o kterých jsme hovořili v průběhu posledních dvou měsíců společně s Karolin a musím říci, že se nám ještě pořád nepodařilo, jak si dojít v soula- k souladu ve všech otázkách, ale přibližujeme se a mohu říci, že se opravdu snažíme udělat všechno pro pro to, abychom vlastně byli schopné předložit nějaký návrh těch minimálních věcí. Mm, ale chci také ještě jednou zdůraznit, že my jsme chtěli, aby došlo k této výměně názoru mezi našimi dvěma výbory, protože pro nás je také velmi důležité vědět, jaké stanovisko vlastně, eh, jaké stanovisko k tomu zastávají politické frakce v obou výborech, tak abychom věděli, jakým směrem by se vlastně celý parlament eh, ubíral. A teď mi zbývá pět vteřiny, já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji mnohokrát. A teď Předáváme slovo spolu zpravodajce. Máte slovo, prosím. Thank you, college, for joining us today. Děkuji, předsedo, děkuji, že jste e, přišli na tuto výměnu názorů. Myslím, že moje hlavní e, poselství je, že vítáme reformní podpůrný program navržený komisí a nepřekvapí vás, že podporuji také cíle tohoto programu. Členské státy, které dělají Eh, strukturální reformy, které podporují prosperitu, to je nejdůležitější téma. A to také posílí naši unii. Proto je důležité um, omezovat negativní efekty budoucích ekonomických krizí. Bohužel jsme nebyli schopni finalizovat návrh zprávy, i když naše spolupráce jde dobrým směrem je tady stále ideologická mezera, kterou je třeba překonat. Já bych zašla ještě dál, než je návrh komise. Moje preferovaná verze podmíněnosti je, že ve spolupráci s evropským semestrem všechny součásti rozpočtu, mm, všechny části rozpočtu mají další, měly mít další podmínku. To jde mnohem dál, než co navrhuje komise a není to uh, Ehm, proveditelné, ale je to prostor pro kompromis. Ehm, tady pět, stanovených pět hlavních cílů. Jednak chci zachovat ehm, rozsah, mm, dosah nařízení na, eh, vržené komisí. Evropský semestr eh, eh, vyvolává jasné výzvy pro členské státy a členské státy se mohou vybrat, které výzvy chtějí řešit. A e, evropský semestr zajišťuje, aby jenom významné komplexní reformy byly e, nárokovatelné e, na finanční příspění. Chci dodat, že způsob, jak distribuujeme tyto prostředky, je věc, kde podporují komisi. Dalším cílem je více kontrol, více checks and balances při určování toho, která reforma by měla být nárokovatelná na podporu. Rámec navrhovaný komisí um, je něco, kdy veškerá odpovědnost je na komisi. Eh, to znamená, máme tady přípravu mm, specifických doporučení, posouzení návrhu, a konečně určité e, možnost rozhodnout, kdy proběhne platba. To znamená více kontrol. A já jsem ráda, že e, eh, IDER s tím také souhlasí. Pracujeme tedy na účasti více nezávislých fiskálních institucí, které byly vytvořeny ve všech členských zemích. Měla by tady být možnost eh, vyjádřit se k tomu návrhu posouzení nezávislým orgánem, což pomůže členskému státu v přípravě návrhu a pomůže komisi v tomto hodnocení. Třetí bod. Potřebujeme zajistit, aby nebyl, nedostali členské státy eh, finanční příspěvek, které respektují článek 7. Finanční příspěvky byly omezeny na ty členské státy, které respektují základní hodnoty Unie. A respektování právního státu je důležité pro většinu z vás a věřím, že budeme schopni najít cestu, jak toto uplatnit v praxi. Čtvrtý bod. Musíme zajistit, aby reforma měla eh, přidanou hodnotu a Finanční příspěvky by měly jít jenom na reformy, které skutečně zvyšují odolnost členského státu a Unie. Aby pozitivní ty eh, efekty se eh, přelívaly do jiných členských zemí. Měli bychom respektovat hodnotící kritéria. Uspokojivé není, nestačí. A za páté měli bychom mm, vysvětlit dopad eh, konvergenční facility pro vstup do EU. To by mělo e, přispívat k reformám, které umožní sladit národní e, legislativu s e, legislativou eurozóny. Bankovní unie je jasným příkladem, což podpoří konvergenci a vstup do EU. Takže těším se na vaše názory na tento návrh a věřím, že to můžeme finalizovat, dokážeme finalizovat do měsíce. Děkuji. Děkuji a nyní přejdeme ke stínovým zpravodajům. Friend, Mr. Sarvama. Thank you, Mr. Gualtier. Děkuji, pane Gualtieri. Já eh, chci zdůraznit, že máme skutečně eh, napjatý harmonogram. Začali jsme o 10 minut později a musíme v 8 opustit tuto místnost. Máme tady vel, dlouhý seznam stínových zpravodajů, kteří sem kdykoliv mohou přijít, takže budeme muset projít celý seznam. To znamená, jako první dám slovo panu Lamasurovi. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za eh, prezentaci našich dvou zpravodajek. Věřím, že eh, koordinátorka ze socialisty je tady a věřím, že některé z frakce již požádali, žádali posun časového harmonogramu, protože samozřejmě význam toho tématu a hodnota tedy um, příspěvku zpravodajů um, ten návrh komise je inteligentní, to je můj první dojem, a jde směrem k realizaci posílení eurozóny, eh, se týče finanční rozpočtové kapacity, což nevždy odpovídá tomu, co navrhl parlament, ale což se mi zdá, že jde dobrým směrem. Jsou tady dvě věci, kde skutečně věnujeme pozornost. Vyhýbat se tomu takzvanému moral hazard, tomu nacionálnímu riziku. Není možné, aby e, státy e, dělali reformy jenom s podmínkou, že dostanou e, pomoc finanční. To by byl ten zvláštní systém. By bylo lepší, aby byly pozitivní pobídky než negativní. To je dlouhá diskuse, kterou vedeme ke kondicionalitě, ale také není možné Eh, financovat eh, falešné reformy, které by jenom vedly, měly za cíl tedy dostat ten příspěvek. Pak tady um, jsou mm, byrokratické mechanismy, když se podíváme na ten návrh podrobně, um, definice jednotlivých etap s různými časovými harmonogramy, to všechno s, sice jde dobrým směrem, ale hrozí, že tady eh, nastane obrovská byrokracie. Děkuji. Eh, eh, Děkuji. A teď Ivan Maletič jako zpravodaj EVP za Ekon. <clears throat> Děkuji vám. Po velice úspěšném pilotu v strukturálních reform toho programu, tak ta původní obálka byla 80 milionů eur a my se musíme eh, rozhodnout o pokračování a vytvoření konkrétního programu. A jehož cílem je podpořit strukturální reformy a konvergenci eh, zemí, které jsou mimo eurozónu. Víme, že investice do eh, různých kapitálových a rozvojových projektů, které podporujeme prostřednictvím různých nástrojů z evropského projektu a politika soudržnosti, je eh, jedna z nejdůležitějších, eh, kromě RDF a ESF a potom je tady společná zemědělská politika a všechny další, ty nemohou dosáhnout očekávaných výsledků bez reform a dlouhodobě bez eh, reform bychom mohli skončit ne s rozvojem méně rozvinutých regionů, ale s tím, že by se akorát odkládali jejich pád a rozdíly by se trvávaly. Proto je tento program nesmírně důležitý pro nás, pro všechny. Jako Ekon samozřejmě podporujeme ten program, ale také musíme eh, bojovat za eh, více investic na evropské úrovni. Eh, to je druhý pilíř, který je důležitý pro vyšší růst. Takže pokud investice nepůjdou ruku v ruce, tak neuspějeme. Jde o to, že v novém MFF jsme skončili s návrhem komise, kdy, eh, kde se ta kohezní oby, obválka zvyšuje o 11%, to více než 45 milionů euro. A 45 hm, miliard euro. A, <clears throat> ale uh, i tam jsou škrty uh, v objemu uh, 45%. Hm, v nové programy je 25%, tvoří 25 miliard a z toho 10% je na konvergenci eh, zemí mimo eurozónu. Kromě toho, komise navrhla eh, rozdělení prostředků z eh, reformního podpůrného programu na základě počtu občanů v členských státech, takže je to podle počtu občanů, říká řečnice. Měli bychom změnit tento přístup a způsob rozdělení podle nového programu a nemělo by to být eh, založené na počtu občanů, ale na eh, složitosti eh, reform, které mají být přijaté. A také na doporučeních pro jednotlivé země a makroekonomických nerovnováhách. Děkuji, paní Malete, já se omlouvám, že jsem takový drsný. A jak říkám, všichni mají maximálně dvě minuty za socialisty za SAD, tedy Ekon, pan Mavrides. Děkuji, pane předsedo. Jelikož toto je první měr názoru, pokusím se to říct stručně a, a svým způsobem velice přesně. Tento a, nový návrh komise reflektuje stávající probíhající subprogram na léta 2017 2022. Ten byl zatím úspěšný. A proto bychom se měli pokusit eh, z toho vyvodit určité, eh, určitá ponaučení. Já bych tam eh, v tomto ohledu ten návrh komise, ale jsou tady podstatné věci, které je třeba zlepšit, abychom mohli podpořit tento návrh. Za prvé, shodeme-li se všichni, že hlavním cílem tohoto návrhu je podpořit konvergenci, tak potom, abychom mohli dosáhnout tohoto cíle, tak potřebujeme aby eh, ekonomická a sociální konvergence byla eh, na stejném základě. Podpora eh, sociální konvergence je důležitá k korekci negativních dopadů tvrdých socioekonomických reform a k tomu, aby se vytvořil blahobyt pro všechny občany v EU. A proto potřebujeme, aby se implementoval Evropský pilíř pro sociální práva a trvalé, cíle trvalé udržitelného rozvoje v rámci pařížské dohody. To si myslíme, že je klíčový návrh, eh, který teď chybí. Za druhé, jeden z eh, důležitých eh, prvků toho předchozího návrhu byl, aby se posílilo to, kdo za čím stojí. A to tady teď chybí. A, a, a konkrétně hovořím o prvním pilíři toho návrhu. Ten by měl, měl by se rozšířit jeho rozsah působnosti, nejenom omezit na evropský semestr za třetí. Reformy uvnitř EU by měly být eh, příznivé vůči, eh, vstřícné vůči růstu a eh, sociálnímu tedy územní soudržnosti, rovným příležitostem a, a především boji s chudobou. Měly by zakládat příležitosti pro implementaci sociálně ambiciozních reform, ambiciozních sociálních reform, ale v tom stávajícím eh, semestru to nebude mít ten, dopad, eh, ten slibovaný efekt. Je důležité eh, zdůraznit, že ten podpůrný reformní program by neměl být vytvářen na úkor politiky soudržnosti. Děkuji vám, pane Mauridesi. A teď za EKR, tady asi není pan Kelmo, takže dostávám slovo pan Luke. Děkuji vám, pane předsedo neboť eh, bohužel není návrh eh, zprávy k dispozici, tak eh, se můžeme spíše povadit principiálně o návrhu komise. Je eh, s podivem, eh, že se zde předpokládá o významný eh, objem 25 miliard eur na reformy, i když do posud máme minimum empirických zkušeností s tímto. Komise toliko poukazuje na zkušenosti s Řeckem, ale samozřejmě Řecko je úplně jiný případ, to byl úplně jiný program v tom Řecku a jestli to lze e, bez dalšího přenést, to e, si dovoluji spochybnit. E, podívejte se, tohle také bylo v roce 2014 a osobně si myslím, že něco takového používat později už je politování hodné. Potom si také klademe otázku, z jakých důvodů se mají podporovat reformy finančními stimuly EU, když jsou ve vlastním zájmu té země. Tady se samozřejmě eh, eh, objevuje otázka eh, těch souvisejících efektů, která zatím nepadla a také otázka Alana Masura, a sice to morální riziko, které může vést k tomu, že se budou protahovat reformy tak, aby ta země dostala nakonec finanční podporu. Také mě udivuje ta váha těch jednotlivých eh, eh, nástrojů, ten reformní nástroj 22 miliard eur, to je samozřejmost, že eh, se dělají strukturální smysluplné reformy. Ta se má smysluplně teď tady no, podporovat, zatímco technická podpora, kterou si myslím, že by se měla podporovat, tak ta je tady jen detována jenom 845 miliony. Myslím si, že je eh, nezbytné, aby eh, se opravdu prokázala nebo byla prokazatelná ta eh, evropská přidaná hodnota, protože reformy, které jsou jenom v národním zájmu, nezaslouží podle mého názoru podporu Evropské unie. Podle článku 7 ta Eh, procedura. Samozřejmě to zní pěkně, že nikdo eh, ne, eh, by neměl dostat podporu, ale nikdo by neměl být odsuzován, pokud tedy neměl být trestán, pokud není od, už skladán vinným. A, a ten postup je, má mnoho kroků, takže ještě dlouho, když byl někdo obviněn, obviněn tak ještě není odsouzen. A proto při zavedení článku 7 a při prvních dvou v úrovních by se nemělo eh, pokra- eh, vůbec uvažovat o takovýchto eh, postizích. Takže já končím, pane předsedo. Tak pan Bart tady také není, ale je tady společný zpravodaj za zelené, pan Gigold. Máte čtyři minuty. Já se pokusím to vyřídit za dvě. Než poděkuji zpravodajům. Uh, My eh, samozřejmě eh, hm, zase jsme pro evropský nástroj, eh, který podporuje reformy ve členských státech. Ale abychom to řekli úplně jasně, měli bychom zde velice pečlivě zvažovat, co tady děláme. Protože se zdá, že většina financí nakonec přijde ze strukturálních fondů. A v realitě při rozpočtových vyjednáváních může dojít na to, že eh, škrt ve strukturálních fondech eh, se eh, zachová, protože nakonec budeme mít mnohem méně peněz než těch 25 miliard plánovaných na ty nové nástroje, zejména mm, na nástroje, které mají financovat strukturální reformy a jejich podporu. A to znamená, že nakonec eh, to možné, možná je takový složitý, složitě eh, chovaný škrt eh, politiky soudržnosti. A to není v zájmu tohoto parlamentu. A za druhé, pokud jde o kritéria, tak je tady spousta zajímavých otázek, na které už se ptala paní Maletič. Proč by se tohle mělo tedy distribuovat per capita, i když jsou potřeby jiné? A kritéria, která jsme vytvořili e, v rámci spolurozhodování e, na strukturální fondy, možná budou e, mnohem horší u toho nového programu, takže možná, že tady nebude klimatická agenda a sociální otázky stejným způsobem. A nebuďme tady naivní. A snažme se starat se o to, aby tohle neoslabilo eh, strukturální formy, které jsou mnohem více investičně orientované. A pokud eh, dostaneme nějaké nové linie, mm, tak eh, nové věci, tak na to jsou třeba nové peníze. A potom ten konvergenční nástroj, ten podporujeme, ale byli bychom rádi, aby ta kritéria šla nad ty čtyři body, eh, které vyplývají teď ze smluv. Protože praní špinavých peněz, korupce, eh, nedostatek finančního dohledu, eh, paní zpravodajka už tady hovořila o bankovní unii, to je tam třeba zahrnout a také makroekonomické nerovnováhy, abychom zaručili stabilitu v Evropě. A samozřejmě závěrem podporujeme provázanost mezi těmito fondy a, a postupem podle článku 7. Eh, tak, jak to nastavíme, eh, to už je otázka detailu, ale principiálně to podporujeme. Děkuji vám, pane Gigolde. Já jsem se vešel do 4 minut a pokud půjdeme stavajícím tempem, tak vrátíme čas eh, také těm, kterým jsme ho tvrdě odněli. Takže možná ještě se stínoví zpravodové budou moci zúčastnit diskuse, ale teď stínový eh, rozpočet eh, za paní, paní eh, Niriada Zagoe tady není. Zagoe pan Vegas jedna ikon tady také není. FDD, stínový zpravodaj pro rozpočet, tady nikdo není. Pan Vali by to udělal, ale ten tady taky není ani pan Zany. Takže rovnou eh, další řečníci. Myslím, že teď máme spoustu času. Paní eh, Perez se hlasí jako první. Ehm, merci, messieurs les présidents. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajům. Pokud chceme pomáhat státům dělat reformy, tak eh, nemůžeme prostě um, zakázat tedy ty úvahy o tom, ale prostě když mluvíme o strukturálních reformách, tak to je problém, protože ten celý koncept nebyl nikdy definován. Já se divím, že komise se nechce vydat tímto směrem, protože to by bylo vlastně vysvětlení, co mohou, eh, se může podporovat nebo ne. A v rámci reflexe by to bylo strukturovanější, včetně tedy komise samotné. Ehm, mm, při výkonu jejich eh, mandátu v rámci evropského semestru. Nicméně to tam není. A nyní eh, nám provrhuje, navrhuje nástroj podpory strukturálních reform, abychom přesně věděli, o co se jedná. Um, to, co nás tady znepokuje, je to, jakým způsobem se jistě napomáhá některým strukturálním reformám, ale hlavně těm, který, které eh, budou přinášet větší přidanou hodnotu Evropské unii. To znamená kapacitu inovace, vzdělávání, informování, školství, nemocnice, což umožní financovat to, čemu říkáme sociální investice. Vedle toho se zabýváme konvergencí ekonomiky realitě tento program strukturální reform souvisí s tím, že úplně odlišné ekonomiky nemohou existovat se společnou měnou. A já se tedy ptám na realitu um, té konvergence, která je v těchto nových programech. Je tady určitá tedy eh, rozpočtová obálka, která je na to vyčleněná. Já si kladu otázku. My si neodvážíme položit mm, otázku podmínky vstup, mm, přistoupení nových členských zemí e, k eurozóně. Po Brexitu je třeba objasnit celý ten kalendář a harmonogram a závazky. Ehm, stejně jako všechny ty eh, záležitosti, které jsme již eh, řešili v minulosti, musíme být koherentní. A já mám poslední připomínku, to je um, pro, um, souvislost mezi programem tímto, tohoto typu a tím rámcovým programem, což je evropský semestr eh, politiky, které mají podporu, tak tady je to třeba vyjasnit. Nejsem si jistá, že ta návrh komise, tak jaký je, toto umožní. Takže hm, hodně štěstí zpravodajům, aby vyjasnili tyto hm, záležitosti. Já jsem měl říct na začátku, že byste měli využít pouze minutu řečnického času, ale neřekl jsem to, takže prosím. <clears throat> Kolega, děkuji. Ano, může být i smysluplné ve chvíli, kdy tedy hovoříme o struktuře evropských programů a jejich propojení. Nicméně tady samozřejmě nechceme žádné morální riziko. To znamená, že je třeba tady splnit určité předpoklady, definovat je a dodržovat je. To, co je zcela jasné, je, že makroekonomická stabilita nebude zajištěna pouze nějakými transfery, protože tady hovoříme o opatření, které jsou v zájmu státu nebo musí být v zájmu státu. To je zcela jasné. Eh, také to musí být pomoc k sebe pomoci. A proto ta já také navrhuji splnění řady kritérií. Je velmi důležité, aby ty reformy byly zaprvé zcela jasně definovány, aby byly smysluplné. Ať už se to mu tak stane prostřednictvím nějaké externí pomoci či ne, ale musí to být reformy, které povedou k větší soudržnosti a konvergenci. To znamená, eh, musíme zajistit, že ty členské státy předtím, než si požádají o ty peníze, prokáží, že se už dlouho věnují restrukturalizaci a za, eh, eh, dosáhli pokroku. E, co se týče návrhu komise a vlastně těch e, charakteristik či doporučení pro spe, specifický doporučení pro jednotlivé členské státy, musí být zcela jasné, že se těmito doporučeními tyto státy vlastně řídí a samozřejmě také odstavec 7, také schopnost uvě, e, přijímat úvěry, takže to jsou ta kritéria, která musí být splněna a priori. Děkuji a v rámci KHDI jako další má slovo pan Ferber. Děkuji, děkuji mnoho. Pane předsedo, já bych rád poděkoval spolu s eh, pravodajkám, ale eh, učiním tak ve chvíli, kdy budeme mít samozřejmě před sebou už také ty návrhy. To znamená, tady je velmi důležité, abychom tady v tuto chvíli už předkládali nějaké pozměňovací návrhy, jako teď třeba k EFSI, když ještě nemáme v podstatě nic černé na bílém. Takže já bych byl velmi rád, abychom ty návrhy měli co nejdříve k dispozici. Ve chvíli, kdy tady hovoříme o strukturálních reformách, tak a jejich definici, tak to jsou přece strukturální deficity, proti kterým bojujeme. Strukturální deficity v rámci rozpočtu znamená, že v podstatě musíme zajistit vyváženost mezi příjmy a náklady. A to znamená, tady musíme na to odpovídajícím způsobem reagovat. To znamená, musíme mít k dispozici zdroje, které budou tlumit konjunkturální cykly. Tak to je přesně to, eh, z čeho vychází stabilita. To znamená, že tady nemusíme vůbec vést nějakou jaksi eh, diskusy o tom, co to jsou v podstatě ty strukturální reformy. Eh, to znamená, to, aby tady nastala vyváženost, tak to je úkol státu, aby vlastně finančně to podporoval a zajistil v podstatě tuto vyváženost na makro eh, strukturální úrovni. Takže ve chvíli, kdy budeme všichni souhlasit, že je tomu tak, jak jsem to právě nastínil, tak budeme na té správné cestě. Tak, a pan Vigul, prosím, a děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych tady rád upozornil na 16. článek, první odstavec tohoto návrhu. Tady hovoříme o koranční době pět let. A já si myslím, že to je příliš krátká lhůta, protože podle zkušeností víme, že v Evropě máme eh, vlády, které v podstatě se stahují ze svých eh, závazků a, to sta- a stává se z toho důvodu, že vlastně eh, k určitým závazkům se zavázaly vlá, předcházející vlády a ty na, následující vlády vlastně nemají pocit, že se toho závazku chtějí eh, zhostit. Takže já si myslím, že tady ta karenční doba by měla být eh, prodloužena. Takže já si myslím, že v 16. článku odstavci 1 bychom měli mít 10 let karenční doby. Eh, protože tady to vlastně bude pokrývat minimálně eh, jedno nebo dvě vládní, nebo možná i tři vládní období. Tím si myslím, že bychom zajistili udržitelnost těch eh, strukturálních opatření a v tuto chvíli bych tady byl rád, aby to, co jsem vyslovil, bylo bráno jako podnět k zamyšlení. Děkuji, děkuji. A poslední eh, poslanec, který se přihlásil o slovo, je pan Žambu. Prosím, máte slovo. Muchas Děkuji, děkuji, pane předsedo. Toto samozřejmě bude mít jasné sociální dopady, které budou zcela zásadní na celou ekonomiku. Ale přesto výbor EMPL nebo hovoříme vlastně o nedostatku zdrojů nebo o dočasném nedostatku zdrojů a zároveň o extrémně důležitém návrhu, tak tady se v podstatě výbor EMPL rozhodl tady nepředkládat žádný návrh. A já možná i jako zástupce Envy vlastně prosím Eidra a Karolínu, aby se pokusili najít vlastně ty společné body. Protože je to zásadní pro efektivní solidaritu a soudržnost a vlastně podporu evropského občanství. A říkám jenom jednu věc k tomu ještě. Chci říci, že kritérium počtu obyvatelstva, to znamená, že dáme víc peněz těm, kteří mají více obyvatel, no tak to je naprostá blbost. Thank you. And before handing uh, the chair back to Mr. Děkuji a předtím, než dám slovo panu Gualtierimu, tak se ještě zeptám, jestli někdo ještě chce eh, se k tomu vyjádřit. Máte příležitost ještě v tuto chvíli? Ne? Ne? Nikdo další? Tak pane Gualtieri, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Máme zde zástupce Evropské komise tak bych vlastně v tuto chvíli rád udělil slovo zástupci Evropské komise. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Možná bych se rád vyjádřil jen k několika bodům, které zde zazněly v rámci výměny názorů, co se týče, jak si toho klíče počet obyvatel. Proč vlastně komise s tímto návrhem přišla s tímto alokačním klíčem? první řadě hovoříme tady o finančních pobídkách pro tyto eh, po té, tohoto programu, tak vlastně chceme tady zajistit přímou uměru. To znamená, musíme zajistit dostatečně velké příspěvky nebo v podstatě řádné odůvodnění pro vyplácení těchto příspěvků a musíme zajistit také férové přerozdělení prostředků mezi členskými státy. To znamená, tady to kritérium počtu obyvatel vlastně reaguje na všechny ty zásadní potřeby. To znamená, na potřebu zajistit jaksi dostatečně úměrně velkou podporu, protože máme velké a malé státy. A také to v podstatě umožňuje, umožňuje vlastně to, aby všichni občané mohli těžit vlastně eh, ze, stejného, ze stejné, stejně velké podpory. Myslím si, že toto kritérium je stále jaksi kompatibilní s eh, principy soudržnosti, protože právním základem je vlastně eh, článek 181 a máme tady ještě další nástroje, které jsou velmi dobře známé pro nás všechny, to znamená eh, Fond Solidarity, Fond přizpůsobení se globalizaci, to znamená, tady hovoříme o relativně neutrálním alokačním klíči a nevytváříme tady nic, co by šlo jaksi proti zásadám soudržnosti. A poté tady také hovoříme o sociálních a environmentálních eh, prvcích, které jsou součástí návrhu. Ano, samozřejmě je to možné, je třeba si uvědomit, že je to stále dobrovolný program, to znamená závisí na vlastní iniciativě členských států. A co se týče způsobilosti eh, těchto reform, tak ty se samozřejmě odvíjí také od specifických doporučení, které jsou vydávány Evropskou komisí pro jednotlivé členské státy, jednotlivým členským státům. To znamená, Evropská komise v podstatě také eh, upozorně na to, kde by vlastně ty fondy mohly být využívány ze strany kterých eh, konkrétních členských států. To znamená, že se tady přihlíží k různým věcem, včetně tedy jaksi například eh, fiskální disciplíně. Dále jsou zohledňovány otázky týkající se životního prostředí a samozřejmě také společenských sociálních otázek. Takže to je všechno součástí toho programu. A co se týče toho morálního rizika, to si myslím, že je velmi důležitý bod, tak my jsme se nad tím hodně eh, zamýšleli, jak tedy zajistit, aby vlastně v podstatě si členské státy nemohly vybírat jenom to, co se jim hodí. A tady vlastně to řešení, tím řešením je vlastně řádná identifikace nebo výběr těch eh, reform a to je také součástí koordinace politik evropského semestru. To znamená, že tady ehm, je prováděno jak se je zcela jasné konkrétní hodnocení a fakt E, že vlastně ty platby jsou, nebo k těm platbám dochází vlastně až na konci toho programu, no tak to je vlastně také jeden z důvodů, nebo vlastně jeden z nástrojů, který má předcházet právě tomu morálnímu e, riziku. Takže to byl jeden z těch hlavních důvodů. A další bod, který jsem chtěl zmínit, asi to řeknu na závěr, tak tady je to, to propojení s těmi strukturálními fondy. Tyto dva programy oba dva, to znamená strukturální fondy jako programy pro eh, eh, reformy, tak to, to jsou samozřejmě eh, dvě věci, dva nástroje, které jsou zcela komplementární, zcela se doporu, doplňují, jsou také součástí nařízení CPR, jsou propojeny také s investičními strategiemi, také vlastně s fyzickými náklady na, ty, na tyto programy. To znamená, že že ty strukturální reformy jsou velmi úzce propojené s evropským semestrem. To je jasné a my musíme posílit ten koordinační mechanismus, který už funguje na úrovni Evropské komise a musí být jenom zlepšeno i jeho fungování. Děkuji. Sven <clears throat> Gigol se ještě přihlásil o slovo. Máte, máte otázku nebo chcete něco říci? Já chci pouze podotknout, že Evropská komise by měla dostat trošičku více času na to, aby odpověděli na ty otázky, které odignorovali a které položili moji kolegové. Já ještě nejsem přesvědčený, proč by vlastně německý, eh, německá vláda měla dostat další 4 miliardy. Já si nemyslím, že oni budou provádět další reformy podporující růst a potom vlastně ono tam eh, bude další, budou další 4 miliardy, pokud eh, Spojené království zůstane a pokud nezůstane, já prostě vůbec nevím, proč by Německo mělo ty peníze dostávat jako fiskální podporu výboru pro strukturální reformy. A další věc, které také vůbec nerozumím, eh, Evropská komise v podstatě rozmělnila v evropském semestru ten sociální a zelený aspekt. A proč Evropský parlament po té, co došlo k tomu rozmělnění těch kritérií, v rámci doporučení strukturálních reform, tak proč my bychom měli akceptovat to, že takto rozmělněná kritéria budou aplikovatelná pro takové sumy peněz a e, u normálních strukturálních fondů jsou ta kritéria zachována. Můžete odpovědět, komise máte slovo. Ve skutečnosti byla otázka stála tak, že podle tom programu není um, okamžitá alokace žádnému členskému státu. Tady, tady je poměrně inovativní eh, systém, který se týká maximální finančního příspěvku. To znamená, pokud stát navrhne reformní závazky, tak pokud tady je pozitivní posouzení, pokud jsou re, ty reformy implementovány, tak může dostat 100% alokaci, maximum tedy alokace, nebo méně. Není to automatické, není to žádný nárok aby jakýkoliv členský stát dostal jakékoliv peníze. Takže dejme tomu, že to ty členské státy tedy nebudou mm, žádat o, ty nám, o to, tak pak ty prostředky budou mm, k dispozici ostatním. Co se týče sociálních a ekonomických aspektů, tak já opakuji, že nejsou vyloučeny, že mohou e, být v rámci toho programu do eh, eh, rozsahu tohoto, mm, těch návrhů členských států podle evropského semestru, které souvisí s těmito aspekty, znamená i ekologické eh, aspekty. Děkuji. Spravodajové tedy a za ALDE nejprve. Já budu stručná. Děkuji kolegům za eh, vaše názory. Ehm, padla tady jedna velice důležitá věc. Souhlasíme tedy v principu, a to je otázka. Chceme, aby Unie byla silnější a všichni jistě zvednete ruku. To je tedy princip tohoto programu a Mm, já z vašich reakcí vidím, že je tady podpora toho programu. A pak je tady otázka, jak bychom tento program měli zlepšit, aby Unie byla co nejsilnější. Já jsem tady slyšela eh, eh, o morálním riziku pana Lamasur, pana Luka. I komise o tom mluvila. Eh, já s tím velice souhlasím, to je nejdůležitější tedy v tomto programu. Co bychom měli řešit? pak eh, k tomu dosahu. Chápu, že jsou k tomu otázky, ale ten záměr využitovat evropského semestru jenom ty reformy, které jsou eh, významné a komplexní, by měly tedy nárok na podporu. Takže evropský semestr by měl být naším tedy referenčním bodem. A poslední věc, kterou chci říci, um, že i všichni si přejeme, i Eider a já, abychom to finalizovali a tato výměna názorů nám dává větší uh, možnosti to finalizovat a lepší směřování. Takže doufejme, že to společně finalizujeme ještě tento měsíc. Děkuji. Děkuji, Eider. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě samozřejmě děkuji všem, kteří se zúčastnili této výměny názoru, protože je pro mě důležité znát stanoviska vás všech, ale také proto, abych byla schopná tam vlastně doplnit všechny ty důležité body. Nicméně to jediné, co mohu říci na závěr, je to, že ty základní problémy, které jsem měla já se spolu s pravdajkou, tak to je v podstatě pouze odraz těch názorů, které zde zazněly, protože každá skupina, která tady hovořila, tak vlastně nám podala důkaz o tom, že všichni se ubírají jiným směrem. Takže my samozřejmě i nadále budeme pracovat s tím cílem, e, že e, nám samozřejmě půjde, půjde o soulad. <clears throat> Co se týče ale toho e, morálního rizika, to jsem chtěla ještě říci, protože mě velmi zaujalo, že všichni hovoří o tomto morálním riziku. Když se podíváme na rozdělení prostředků, tak eh, nemyslím si, že Německo přestane dělat reformy kvůli dvěma miliardám nebo e, Francie kvůli 1,6 miliardám. Nemyslím si, že tady v tuto chvíli vyvstává jakékoliv morální riziko z toho důvodu, že by některé z těchto států v podstatě čekaly právě na tuto sumu. To znamená, já nechápu, nechápu, z čeho tady vzniká ten strach, z morálního rizika. A dále, co se týče definice strukturálních reform, protože říkal to pan Ferber, protože strukturální reformy mají sloužit k tomu, aby eh, snížily v podstatě strukturální rozdíly. Tak tom eh, to já zase tak, v tom tak jasno nemám, protože když se podíváte na to, jak strukturální reformy eh, definuje Evropská centrální banka, no tak eh, rozhodně je definuje úplně jinak. Ne, že by tedy zastavili nějaké extrémně progresivní politiky, ale jde v podstatě o postupný růst a strukturálními reformami jsou ty, které snižují problémy ve vzdělávání a zároveň také podporují sociální eh, pilíře. To znamená, že strukturální reformy v podstatě mm, podle toho, z jaké perspektivy se na ně díváme, mají různé cíly. Eh, to ale samozřejmě neznamená, že bychom v tuto chvíli házeli ručník do rinku. My prostě budeme pokračovat v naší práci dále. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní Guardia Zabal. Přejeme vám hodně úspěchu ve vaší práci a rád bych vám připomněl, že lhůta pro pozměňovací návrhy eh, ještě musí být potvrzena. A toť eh, všech bodu 3. A bod 4 je různé, tady eh, nic různé se nebude probírat. A, a Příští společné zasedání našich dvou výborů bude ve čtvrtek ráno v 8 hodin 8.00. Prosím, nebude to v této místnosti, ale ve VIC 100, čili opatroníž. Tam budeme probírat InvestEU a evropský, eh, DASF. EISF. Končím zasedání.